ve svých kancelářích, poslouchejte, co říkají a podepište, prosím, jejich deklaraci. Tak, aby mladá generace na východních hranicích Evropy mohly, mohla mít svůj hlas. Paní Doyle, Doyle promiňte, máte slovo na jednu minutu.